imunity a na základě článku 6 odstavce 3 je tato žádost předána výboru jury z jednotlivých politických stran a také nezařazených jsem dostal žádost o stanovení jmenování do jednotlivých výborů a parlamentních delegací. Paní Angelika Werkman mě sdělila, že eh, nyní přistupuje do skupiny eh, Aliance demokratů a liberálů pro Evropu. Eh, výbor INTA předložil také opravný text